Okay, colleagues. Vážení kolegové, zahájíme jednání mimořádně pozdní hodinu, jak jste si jistě všimli, že čím dříve začneme, tím dříve budeme moci odejít, což se týká i tlumočníků. Na úvod požádáme o přijetí pořadu jednání, bod 1 Děkuji vám mnohokrát, pořad jednání přijat a bezprostředně přejdeme k bodu 2. Budeme hlasovat o minerálech sezon konfliktu. Ehm, máme předložen 217 pozměňovacích návrhů. Pan eh, zpravodaj, pan Winkl, eh, Vente se snažil maximálně připravit tak aby nalezl kompromisy tam, kde to bylo možné a díky tomu budeme moci hlasovat velmi hladce. Je velmi pozdě, ale pan Vento by chtěl říci jenom jedno slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci všem poděkovat za podporu a pomoc, kterou nám nabídli, včetně zpravodaje. Byl to velice náročný úkol, ale doufám, že dnešní hlasování nám potvrdí, že toto úsilí mělo smysl. A to pak díky tomu povede k úspěšnému závěru. Děkuji. Děkuji vám. A než přejdeme k hlasování, můžeme nejprve ověřit, zda hlasovací zařízení funguje. Můžeme tedy hlasovat, že se pokusíme skončit do deseti minut. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. The vote is Končím hlasování. 24 hlasů, 21 pro, 1 proti a zase zdrželi. Tak hlasovací zařízení funguje výborně. Jak víte, máme před sebou kompromisní balíček a návrh od zpravodaje a stínových zpravodajů, o nichž budeme hovořit, hlasovat an blok. Souhlasíte s tím, že budeme hlasovat jedním hlasováním k jednomu bloku pozměňovacích návrhů a ke kompromisních návrhům, které máte ve svých složkách? Ano, děkuji. Budeme hlasovat o kompromisech 1 až 30, návrh 1, 4, 103, 142, 184, 198 a 208 a všechny na další návrhy pak vypadávají. Můžeme zahájit hlasování ke kompromisnímu balíčku. Budeme hlasovat elektronicky, zahajujeme hlasování k balíčku, který jsem právě přečetla. Doufám, že je všem jasné. Has everybody voted? Všichni hlasovali? Ano, končím hlasování. So we have... Výsledek 23 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel a velké blahopřání panu zpravodaji, panu Ventovi. Výborné hlasování. Thank, thank you very much. We have... Děkuji mnohokrát, vynikající kompromis. A ještě jedno hlasování. Já jsem si myslela, že to už je všechno a e, říkají mi, že máme hlasovat ještě jednou. Kon, nakonec hlasujeme o stanovisku jako celek. Zahajují hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. 23 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Tedy stejný výsilek, stejná velká většina. Děkujeme mnohokrát panu Ventovi za vynikající práci a toto stanovisko předložíme výboru INTO. And... Má někdo něco do bodu různé? Pokud tomu tak není, děkuji vám mnohokrát za účast. Bylo to krátké, efektivní jednání po efektivní práci zpravodaje a stínových zpravodajů a sekretariátu. Děkuji.